Bene, cominciamo. Dobře, začneme se zasedáním výboru. První bod podle programu, tak to je zpráva kolegyně Ulfskok. Máme 45 minut na tuto diskuzi, takže hned dám slovo kolegyně Ulfskok. Tak prosím. Tak, fru ordförande, jag tänkte... Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit mateřštinou, švédštinou. Eh, att, eh- ITRE. Také je eh, příslušný eh, pro eh, body, které se týkají eh, inteligentních sítí a regionálního propojení. Eh, inteligentní sítě, to je v podstatě výsledek konvergence mezi eh, eh, technologiemi v oblasti energetiky a telekomunikací informací. Další spolupráce mezi těmito odvětvími je třeba dále podporovat, třeba když hovoříme o efektivním využívání rozhlasového radiového spektra po celé Evropě a E, i ty inteligentní e, funkce v oblasti energetiky, to znamená pro budoucí přenos internetu a podobně, tak komise zde byla požádána, aby přijala příslušné kroky a zajistila efektivní a koherentní vývoj hm, těchto témat. A také i hm, především chci, abychom kladli důraz na výhody přínosy, které inteligentní sítě mají, co se týče snižování emisí CO2 v ekonomice, když se snažíme snížit míru uhlíku, když jde o to zvýšit i podíl, podíl obnovitelných zdrojí a zdrojů a i vytvořit podmínky pro efektivní využívání elektřiny v dopravě a i pro nás, pro spotřebitele. Z toho poplyne eh, příležitost uspůsobit spotřebu například využívat energii e, za ty nejnižší možné e, ceny. A inteligentní sítě nám pomohou právě e, v tom, aby spotřebitel o tom byl řádně informován. Když hovoříme o tom, že potřebujeme naléhavě in, inovovat, modernizovat infrastrukturu, energetickou infrastrukturu, ty takzvané inteligentní sítě především, tak tím vlastně si vytvoříme i flexibilnější záložní kapacity. A to bude důležité především proto, že se snažíme zvýšit podíl obnovitelných zdrojů ve spotřebě i ve výrobě energií a individuální systémy mikrogenerace a e, ukládání energií jsou velice důležité. I nové způsoby využití elektrického pohonu, jako třeba e, e, elektromotory v automobilech a potom ještě mm, to bude určitě užitečné pro další programy. Další čtvrtý bod je, zde připomínáme, že je strašně důležité nezapomínat na to, že když jde o e, scénáře té cestovní mapy pro energetiku do roku 2050, tak by bylo mm, vhodné tedy i tam e, dávat obnovitelné zdroje, ale za podmínky, že zároveň budeme rozvíjet regionálně inteligentní sítě. Je třeba se podívat na technologický vývoj. A v textu také jasně e, říkám, že musíme investovat finanční prostředky do elektřiny, do těch projektů, e, e, energetických projektů, které jsou sdílené. A pátý bod. Zde v textu se říká, že inteligentní sítě nabízejí jedinečnou možnost posilovat inovace a zvýšit i počet pracovních míst. A to eh, je něco, co může být velice důležité jak z pohledu rozvoje malých středních podniků, tak i z pohledu eh, velkých podniků. V návrhu také apelujeme na komisi, aby posoudila, zda je nutné, a to v souladu s balíčkem, eh, energetickým balíčkem, zdali by nebylo vhodné tedy i předložit určité návrhy na rozvoj a podporu inteligentních sítí protože to by umožnilo větší zapojení více eh, tržních subjektů, účastníků na trhu a to by i vytvořilo určité synergie při údržbě eh, telekomunikačních a energetických sítí. Namísto toho, že bychom investovali třeba jednorázově někam, tak jde o to mm, eh, zajistit synergický efekt a také i připomínám hm, v textu, že inteligentní sítě by neměly představovat eh, náklady pro spotřebitele, ale naopak spotřebitele by z toho měli profitovat hm, tím, že budou moci eh, efektivně řídit spotřebu energie a tam, kde to bude relevantní, když se hovoří o e, i výrobě třeba té mikrogeneraci, tak to také by mělo být pro ně prospěšné. Také zde zúraznuji, že e, ta komunikace musí být dvousměrná, tedy dvousměrná e, e, mezi výrobci energií, elektřiny a spotřebiteli. Jako v jiných politických oblastech je třeba i zde mít silnou míru ochrany osobních údajů je eh, důležité, aby členské státy a příslušné orgány na úrovni krajů či místní orgány, aby poskytovaly finanční pobídky pro investice do eh, informačních eh, komunika- mm, a komunikačních technologií, včetně inteligentních sítí, protože to je odpovědnost členských států také a ty mohou právě být motorem tohoto rozvoje. Proto je třeba eh, si uvědomit, že tyto eh, inteligentní sítě jsou důležité na úrovni regionu a je třeba se na to podívat z pohledu nejenom politiky, ale i průmyslu. Děkuji. E Za EPP bych rád eh, přednesl několik poznámek této vynikající zprávě. Všechny aspekty které jsem chtěl zdůraznit, už jsou začleněny například zdůraznit význam možností nových technologií, využít co možná nejlépe internet, kromě jiného. Stojíme na začátku nové éry rozvoje, to je nepochybné. Já se na to dívám tak, že toto je tedy stanovisko, které bude posláno k výboru REGI a my bychom, myslím, se měli více zaměřit na naše pole působnosti, a o kterých budeme rozhodovat například v, um, ohledně víceletého finančního rámce. Například eh, se to týká Evropského uh, institutu pro inovativní technologie, Nejdříve jsme se eh, zabývali tedy inteligentními sítěmi a využití technologií pro tyto eh, sítě a to je věc, na které budeme určitě pracovat i do budoucnosti. Takže nejde jen o to, abychom čekali nebo jen něco žádali, ale my jako Evropská unie musíme využívat informace a poznatky, které máme. Eh, už jsme zaznamenali určitý eh, pokrok v této oblasti a proto naše technologické instituty by toto měly brát v úvahu. Eh, měli bychom se také dále zabývat vývojem toho, co už máme, kromě kiku v této oblasti bychom se měly zabývat inovací eh, v regionu, regionálními eh, způsoby spolupráce a možná špičkové poznátky, které jsou, eh, které jsou získány v Institutu pro inovativní technologie, by potom mohly být také použity regionálně. podniky a výzkumné ústavy a další aktéři, kteří, odehra, kteří pracují v této oblasti, by takto mohli spolupracovat, mohli by se propojovat a využívat strukturální fondy. To je rada, kterou bychom si mohli zjistit nejen my, ale i regionální výbor. A měli bychom se tedy dívat na to téma z pozitivní stránky. Můžeme učinit mnohé, to je pravda. Jenomže je zapotřebí, aby regiony a špičkoví vědci se sešli a dali hlavy dohromady. Podnikatelé, kteří přicházejí s produkty, říkají, prosím pěkně, přište s evropskými normami, abych, když už něco vymýšlím a vynalézám, aby to uh, splňovalo uh, normy a aby uh, to bylo harmonizováno s tím, co se děje v jiných členských státech. Neměli bychom stokrát za sebou vynalézat kolo. Máme velice inteligentní lidi, kteří pracují v různých podnicích a chtějí být aktivní například ohledně produkce energie, spotřebování energie. A potřebujeme proto inteligentní um, iniciativy. Tvorba norem je nesmírně důležitá právě pro tuto oblast. Měli bychom e, k tomuto podotknout, chci říct na závěr, že pětina strukturálních fondů má být využita eh, na mm, přenos energie v EDF. Neměli bychom jen přemýšlet o primární produkci udržitelné energie nebo o opatřeních eh, mm, zaměřených na energetickou účinnost. Měli bychom přispívat k inovacím, abychom reagovali na výzvy související s energetickým balíčkem. Jedná se o velké, velký objem peněz. Měli bychom dosáhnout cílů 2020 A k tomu bychom měli ještě připojit veškerý prospěch, který může plynout z nových technologií. Předkládám pozměňovací návrh v tomto smyslu a těším se na naši diskuzi. Děkuji. Kolega Hibner. Paní Hibner. Děkuji, paní převodničonca. Děkuji, paní předsedající. Já si nemyslím, že jsme měli dostatek času, abychom mohli probrat všechny věci, které jsou relevantní pro informační technologie a energetiku. Tyto technologie se, jak víte, rozvíjejí velmi rychle. Je to poprvé, kdy se o těchto věcech bavíme a je evidentní, že bez inovací do vědy a výzkumu se nám nepodaří dosáhnout ty cíle, které jsme si stanovili. A proto je důležité se zaměřit na to, co tady bylo řečeno. Prostředky musí jít místním a regionálním orgánům, které by měly rozvíjet energetické sítě, které budou rozptýlené a které budou doplňovat ty větší eh, nebo mm, sítě na vyšší úrovni, které potom musí být propojeny s těmi na místní a regionální úrovni. Jsme, myslím, na začátku nové éry výroby elektřiny. Bude to mít obrovský dopad na prakticky všechny oblasti. Bude eh, více elektromobilů eh, a mnohem více produktů, které budou využívat inovace v této oblasti. Je to velmi důležitý aspekt který bychom měli mít na paměti předtím, než rozhodneme, jak využít eh, finanční prostředky. Měli bychom se vždycky eh, zabývat nebo dohlednout na to, aby ty peníze šly na eh, inovace v oblasti energetiky. Někteří jste hovořili o obnovitelných zdrojích, ale to není jediná věc. Já si myslím, že bychom měli zajistit prostředky pro jakýkoliv výzkum, který zajistí rovnováhu nebo neutralitu těch technologických řešení, tak abychom mohli říci, že se nám podařilo zajistit všechno, co jsme si stanovili, bez toho, aby to vedlo k nějakému nadměrnému finančnímu zatížení pro ty podniky nebo ty organizace, které jsou spotřebiteli elektřiny nebo energii obecně. Víme, že ty zrůstající ceny jsou pro ně velkou zátěží a ohrožují jenom jejich konkurenceschopnost. Víme, že ceny v Evropě jsou dvakrát vyšší než ve Spojených státech a proto bychom se hlavně měli zaměřit na to, jak vyrábět levnější elektřinu, ale současně, abychom také podporovali špičkové technologie a produkty. Neměli bychom být spokojení s tím, co máme, ale měli bychom se snažit hledat nové úhly pohledu a pro, promítnout to do tohoto dokumentu, aby se inovace podpořovaly co nejvíce. Role kolega. Děkuji. Slovo má kolega Vidal Quadras. Thank you, Mr. Chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Na rozdíl od některých jiných um, kontroverzních témat eh, v oblasti energetiky, o kterých se tady hovoří velmi často, jsou inteligentní sítě technologií, jejíž výhody jsou obecně uznávány. A nic sporného na tom není. Inteligentní sítě jsou nezbytné pro efektivnější přenos energii, mohlo by to vyřešit současné problémy, jako je například zastarávající zastrávající infrastruktura a také problémy se vzrůstající poptávkou. A proto vítám stanovisko naší zpravodajky paní Ulskov, Ulskog o rozvoji inteligentních sítí. Myslím, že tady správně poukazuje na to, že propojování distributorů a výrobců není možné bez rozvoje místních a regionálních distribučních sítí a že tedy potřebujeme modernizovat naši energetickou infrastrukturu, tak abychom umožnili větší kapacitu. A kromě toho bychom také neměli zapomínat na to, že inteligentní sítě budou přinesou výhody pro spotřebitele, protože například eh, poskytovat lepší informace o jejich spotřebě nebo nabídnou jim eh, další možnosti, jak činit inteligentnější rozhodnutí a snížit ceny za energie. Ve Španělsku mimochodem došlo k 30% navýšení eh, ceny elektřiny na trhu. Jinak si myslím, že nebude mít nějaký problém eh, s tímto textem a jako výbor se pokusíme vyslat signál, že jsme pro podporu těchto nových technologií. Myslím, že se uznává, že jsou nezbytné pro naši energetickou politiku pro příštích několik desetiletí. Grazie. Děkuji. Kolegyně Hercog. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök asszony. Magyarul szeretnék ma beszélni. E, Mnohokrát já budu mluvit maďarsky. Ráda bych hned na začátek řekla, že vidíme, co se užívání energie týče, vidíme, že se užívá více elektřiny a zpomalily se e, sítě v budovách, e, Mnoho členských států vidělo eh, zpomalení eh, v budování eh, sítí. A ráda bych poblahopřála Maritě Ulskok k tomuto stanovisku. Všichni si uvědomujeme, že energetická účinnost je jednou z nejméně využívaných možností, které máme k dispozici, když pos, uvažujeme o poskytování eh, energií spotřebitelům. Je to eh, taková šípková růženka. Eh, měli bychom využít této situace a využívat tuto technologii. Když se podívám ven z okna doma, vidím tam Vidím tam sloup, na kterém je elektrické vedení, někdy hm, třeba telefonní vedení a, a ten sloup tam stojí od té doby, co jsem se tam nastěhovala. Jak řekl kolega Vidal Quadras, zejména na venkově vidíme, že stárnou sítě a to je velký problém. Proto já opravdu vítám, že pokud chceme v této oblasti něčeho lepšího dosáhnout a dosáhnout pokroku, Měli bychom současně vyvíjet eh, sítě, které budou inteligentní a eh, sítě, které se zaměřují také na eh, komunikace. To všechno souvisí s energetickou účinností. Pomysleme na náklady, protože spotřebitelé musí platit eh, své eh, náklady. Eh, pokud je zapotřebí vykonat určitou práci, provést práce, tak to má svou cenu, náklady, která to musí být vynaloženy a tuto, tyto náklady platí spotřebitelé. Mě, my pracujeme na mm, tomto textu společně s jinými výbory a Měli bychom proto přemýšlet i o tom, jaká práce je zapotřebí, co je třeba vykonat, aby eh, se přímo na místě dosáhlo vybudování takovýchto sítí. Potřebujeme nejen zvýšit účinnost energetickou, ale zvýšit ji při eh, zachování těch finančních prostředků, které eh, máme Viděli jsme, že v oblasti energetiky je velice citlivé eh, téma eh, energetické hm, cenové zranitelnosti. To, co jsme už řešili s eh, ohledem na široké pásmo a internetovou kapacitu, víme, že tu máme návrh nařízení a budeme se k tomu dále vyjadřovat. Děkuji. Děkuji. Kolega Prodi má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji kolegyně Úskok za tento dokument. Jenom jsem chtěl se zmínit o významu inteligentních sítí pro optimalizaci využívání obnovitelné energie. To je velice důležité. To i proto, že každý výrobce energie by mohl využívat svou energii prioritně oproti eh, energii pocházející ze sítě. Velice důležité je, aby tyto inteligentní sítě společně s přepravní kapacitou těch tzv. supersítí, to jsou sítě, které jsou nesmírně výkonné, tak abychom jejich prostřednictvím dosáhli optimalizace distribuce eh, energie z obnovitelných zdrojů, která, eh, které by měly mít prioritu nad ostatními zdroji. Takže inteligentní sítě a vysoce výkonné sítě by nás mohly dovést k významnému skoku vpřed eh, s ohledem na eh, účinnost sítě a také by to umožnilo dosáhnout největšího zisku možného z obnovitelných zdrojů. To vyžaduje skutečně evropské pojetí celého systému. A proti tomu se budou stavět národní vnitrostátní organizace, ale myslím, že bychom měli se na to zaměřit, měli bychom o to usilovat, aby všichni mohli mít prospěch z takovýchto opatření. Děkuji kolegovi Prodimu. Komise, prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den. Jmenuji se Jan Pánek a jsem vedoucím oddělení pro eh, retailový trh a energii. Také děkuji za příležitost se vyjádřit za komisi. Za prvé je evidentní, i to vyplývá z dnešní diskuze, že eh, stanovisko v podstatě eh, udeřilo Eh, hřebíček na hlavičku, pokud jde o inteligentní sítě a v podstatě eh, to, co se zmiňuje eh, ve stanovisku, tak to, o to se snažíme i my v komisi. Nebudu tedy zmiňovat všechny ty body jako synergie s IKT, důležitost ele- obnovitelných zdrojů, elektromobilita a tak dále. Také podle mě je důležité si uvědomit, že stanovisko nejenom hovoří o důležitosti sítí pro spotřebitele, ale velice i dobře zde poukazuje na nutnost ochrany osobních údajů. Kromě ochrany osobních údajů také bychom měli hovořit o ochraně soukromí spotřebitelů jako takových také i z diskuze jsem vydedukoval, že apelujete na to, abychom e, i e, tam i mm, e, hodně nebo více zmínili rol, roli regionů, krajů, tedy těch nižších územně správních celků a jejich orgánů, o to se také snažíme. A pokud jde o ty lokální místní politické iniciativy, tak tady nejde mm, Mm, pouze tedy o ty specifické eh, eh, aktivity lokálně v členských státech, ale zde máme i takovou panevropskou síť starostů, obcí, kteří se to snaží. My jsme to podporovali od samého eh, počátku i vždycky parlament to podporuje. Vím, že v hlavní zasedací místnosti parlamentu se vždycky i slavnostně podepisují listiny, když přistupují noví starostové primátoři k této iniciativě. Zcela i podporujeme apel na to, že bychom měli zmínit více normy. To jde ruku v ruce s tím důrazem na regionální akce. Regionální akce by měly probíhat co, na co nejnižší úrovni, co nejblíže občanům a proto musí být k dispozici technické normy. My spolupracujeme s normalizačními úřady v tomto ale je eh, samozřejmě, je samozřejmě uvítám jakýkoliv další impuls od parlamentu. Poslední bod. Možná pokud je zde něco, co jsme neviděli ve stanovisku a ani o tom se dnes moc nehovořilo, ale co by stálo podle nás za naši pozornost, je propojení mezi inteligentními sítěmi a e, vnitřním trhem s energiemi. Inteligentní sítě nemůže e, být považováno za něco, co poskytne výhody, přínosy pro spotřebitele, e, pokud nebude završen vnitřní trh s energiemi. To je jasné, inteligentní sítě jsou součástí tohoto eh, vnitřního energetického sítě. Je to nástroj třeba pro integraci eh, trhu s elektřinou a plynem v Evropě. Tento vztah bychom se měli také zdůraznit. Dále i mm, to mě vede k bodu, který se týká přínosu pro spotřebitele. Právě díky rozvoji vnitřního trhu tak mm, zajistíme větší přínosy pro spotřebitele a inteligentní sítě. Právě to je jeden z nástrojů, jak spotřebitele budou eh, mít tyto přínosy z vnitřního trhu. A když se tam hovoří v bodě 7, eh, tak tam se říká, že finanční zátěž by neměli nést spotřebitelé, to je pochopitelné, samozřejmě to podporujeme, ale eh, měli bychom zvážit to čisté břemeno. Samozřejmě inteligentní sítě znamenají velké investice, ale je třeba eh, Eh, si uvědomit, že nelze volit nejlevnější alternativy jenom pro účely úspor. Ne, mm, je třeba se na to podívat z pohledu čistých přínosů pro spotřebitele. A ty investice je třeba provést, i když budou finančně nákladné. A samozřejmě to je pravda, když chceme správně eh, provést a vybudovat tyto inteligentní sítě, tak to vždycky tak bude. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo kolegyně. Ulf Skok, prosím. Tak, Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat všem kolegům za příspěvky. Stejně jako paní Hercog, tak i já si myslím, že je zcela zásadní a podstatě to je taková e, šipková růženka, když hovoříme o tomto projektu. A i e, jsme správně slyšeli, že zde existuje určitý konflikt. Souhlasíme na, zde e, v podstatě i s komisí, je zde schoda napříč politickými frakcemi, což je dobrý začátek. Víme, že mm, zažíváme hospodářskou krizi a že mm, všude se investuje velice málo, i v takových zásadních oblastech, jako je energetika. A tady hovoříme o zdrojích ze strukturálních fondů, například, e, že by se měly z nich financovat opatření mm, spojená s energiemi, ale zároveň bychom měli i otevřít další zdroje financování Vzhledem k tomu, že tady nejde pouze o regionální rozvoj eh, v souvislosti s těmito sítěmi, ale jde i o vědu a výzkum, výzkum vývoj. A měli bychom tedy i umožnit eh, čerpání z různých fondů dohromady pro účely propagace této nové technologie a měli bychom rovněž i se zaměřit na to, jak využívat různé, rozpoč, různé fondy, eh, různé možnosti v rozpočtu. Tak, aby ta potřeba investic skutečně byla reálná. To je přece podstatné pro budoucnost Evropy eh, a e, to tady nejde o daleký horizont 25 let, ne, jde o dobu daleko bližší. Pan Van Nistelrooy, pan Hibner, pan Vidal Quadras, pan, Pro, pan Prody, paní Herzog zmínili e, i e, tu otázku tedy investic a komise zmínila i oblast ochrany údajů. Ano, to je velice aktuální téma z řady různých důvodů. Víte, že náš parlament tomu věnuje velkou pozornost, poněvadž zde existují určité nedostatky při ochraně osobních údajů a integrity, celistvosti těchto údajů, takže je třeba se podívat velice pečlivě, zevrubně i v souvislosti s inteligentními sítěmi. A to platí nejenom pro firmy, ale i pro domácnosti je třeba si uvědomit, že vše musí jít ku prospěchu spotřebitelů. To zde bylo několikrát zúrazněno a když hovoříme o přínosech pro spotřebitele, tak to samozřejmě nemůže být i v kolizi s inovacemi, které budou mít pozitivní dopad na další sektory. Zde Eh, hraje další argument pro tyto inteligentní sítě a to je posílení konkurence, schopnosti a růstu. Domnívám se, že bychom měli eh, se tímto tématem teď intenzivně zabývat a e, měli bychom se snažit e, toto téma završit do konce funkčního období. Paní předsedkyně, děkuji. Děkuji kolegyni Ulfskok. Připomínám, že 4. Mm, e, mm, mm, listopad je termín pro pozměňovací návrhy, tedy v poledne, pondělí 4. listopadu. A teď přerušíme až do 10 hodin, protože poté nás čeká hlasování. Děkuji.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 senso Bene, allora vi prego. Vi prego di prendere posto. Zaujměte prosím svá místa. Máme před sebou dlouhé a důležité hlasování. Zaujměte prosím svá místa, abychom mohli vyzkoušet hlasovací karty. proviamo fare... Vyzkoušíme hlasování eh, s kartičkami, zjistíme, kdo je přítomen. Prosím, všichni zasuňte kartičky do hlasovacích zařízení. Votáte. Hlasujte. Ano, pro slunce. aujourd'hui, s'il y a un côté un peu pas, je vais oui, oui, parce que oui, je dois vous. voter. Votazione chiusa. Končím hlasování. Dvacet osm přítomných kolegů. Ještě jednou znovu otevřeme hlasování. Ještě jednou zahajuji hlasování. Hlasujte. Ano, pro budoucnost pan Prodinant chybí. Všichni máte odhlasováno, končím hlasování. Dobře. 37 přítomných a kolega Prody, který nemá hlasovací kartu, budeme to brát na vědomí. Ještě než začneme hlasovat, chci využít této chvíle, protože pak už se mi to nikdy nepodaří. Chtěla bych vám tedy říci, že na konci hlasování já žádám kolegy a všichni ostatní přítomné v sále, aby sál opustili rychle. Protože pokaždé, když se končí hlasování, strávíme 6-7 minut tím, že čekáme, až kdo už tu nechce být, aby opustil sál. Aby tedy ti, kdo si přejí diskutovat, aby šlo diskutovat ven, jakmile skončí hlasování, o to vás si požadat. Nejdříve budeme hlasovat o uh, horizontu. Nejdříve nás žádala paní Hibner, zda se může uh, o něčem vyjádřit. Jedná se o hlasování jedním eh, kolem hlasování. Takže budeme hlasovat o COP elektronicky. Je to zpráva kolegyně Hibner. COP 19. Je to strana 25. Je to hlasování k paní Hibner Emilia Ibner. Emilia Hibner. COP19. O klimatických změnách. Našli jste to? Můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 pro, 5, 38 pro, 5 proti. Blahopřeji paní Hibner. Následuje zpráva Kreutzmann. Kosme, prosím. Já, eh, ich darf Herrn Kreuzmann... Já tady zastupuji pana Kreutzmana. Mám jenom jedno prohlášení aby eh, bylo eh, jasné, proč ta čísla nejsou definitivní. Proběhl trialog ke Kosme. A předtím, než se bude hlasovat o kompromisním textu, tak by pan Kreuzmann chtěl do protokolu uvést, že v tom předloženém textu je ještě několik málo, nebo bude potřeba provést několik malých technických změn předtím, než eh, bude moci se hlasovat na plenárním zasedání. Obsažená čísla jsou uvedena v konstantních cenách. Bude muset je, budou se muset přepočítat na aktuální ceny, aby se započítala inflace v příštích sedmi letech. To platí pro finanční nástroje. a proto je potřeba tady uvádět eh, tato čísla také v procentech, nejenom v absolutním vyjádření, jde o čistě technickou úpravu nebo adaptaci protože až dosud eh, se používala čísla, která poskytla komise a sekretariát před hlasováním plénu provede v tom textu eh, příslušné změny. Dobře, takže teď budeme hlasovat tedy o zprávě Kocman. Hlasujte, prosím. Votazione chiusa. Končím hlasování. One paper de trop. Un PP de trop. Un PP Un PP di troppo. Máme jedno z EPP navíc. Jeden náhradník. Ať vytáhne kartu hlasovací. 44 pro, jeden se zdržel a dva jsou proti. Madurel. Zpráva Madurel. Budeme hlasovat o zprávě paní Madurel. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet šest pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, přijatá. hlasovat o zprávě paní Carvalho. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 48 pro, nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Je přijata zpráva pana Elera. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet tři pro, dva proti, jeden se zdržel, přijata. je Lambert. zahajuje hlasování o této zprávě. Končím hlasování. 46 pro, 3 proti, kdo se nezdržel. Přijata. Kolegyně Matia zde není, omlouvá se, ale my budeme stejně hlasovat o její zprávě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 46 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Přijato. Zpráva pana Kreutzmana. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme tu jedno člena EPP navíc. Ještě jednou budeme hlasovat, protože došlo k chybě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet pro, 24 proti, 3 se zdrželi, zamítnuta. Následuje zpráva Trautmann. Pozměňovací návrh 39 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 40 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 41 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 42 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 43 pro, proti, zdrželi se přijat. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 46 pro, proti, zdrželi se přijat. 47 a 48 bude pro, proti, zdrželi se přijat. 49 pro, proti, zdrželi se přijat 50 a 51 společně pro, proti, zdrželi se přijaty 52. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 56 a 57. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijaty. 54, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijel. 59, 60, 61 dohromady pro, proti, zdrželi se, přijat. 62 pro, proti, zdrželi se, přijat. 63 pro, proti, zdrželi se, přijat. 64 pro, proti, zdrželi se, přijat. 65 pro, proti, zdrželi se, přijat. 67 pro, proti, zdrželi se, přijat. 69 pro, proti, zdrželi se, přijat. 70 pro, proti, zdrželi se, přijat. 71 pro, proti, zdrželi se, přijat. 72, 73 pro, proti, zdrželi se, přijat. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 76 a 77 pro, proti, zdrželi se přijat 75 pro, proti, zdrželi se přijat 78 pro, proti, zdrželi se přijat 83 pro, proti, zdrželi se přijat 90 pro, 90 pro, proti, zdrželi se přijat 4 otimka pro, proti, zdrželi se přijat. 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 80, kontrolujeme 85 elektronicky, prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 24 proti, zamítnut. 25 proti. Zamítnut. Je třeba připočítat pana Prodyho 86 pro, proti zdrželi se přijat 87 pro, proti zdrželi se přijat 88 pro, proti zdrželi se přijat 89 pro, proti zdrželi se přijat Amblok budeme hlasovat všechny pozměňovací návrhy od IMKO až od jedničky do 16. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 91 pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 1, 2 a 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijaty. 3. Pro? proti, zdrželi se přijat. Úvodní ustanovení. A, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Úvodní ustanovení B, Imko, kde pro? Proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 5. Pro. Proti. Zdrželi se přijat. 6. Pro proti, zdrželi se přijat. 7 pro, proti, zdrželi se přijat. 9 pro, proti, zdrželi se přijat. 12 pro, proti, zdrželi se přijat. 13 pro, proti, zdrželi se přijat. 14 pro, proti, zdrželi se přijat. 15, 16 a 21. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijaty. 17 a 29 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijaty. 18 pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 19 a 20 společně. Pro? Proti? Zdrželi se přijaty. 24 pro? Proti? Zdrželi se přijat. 25 a 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijaty. 27 a 28. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijaty. 26 pro. Proti zdrželi se přijat. 30 pro. Proti zdrželi se přijat. 31 a 32 pro. Proti zdrželi se zamítnut. Zkontrolujeme elektronicky 31 a 32. Prosím, zahajuji hlasování. kontrolní 31 a 32 a, a máme i jednoho člena SAD a EPP navíc. Sociální demokraté mají jednoho navíc a lidovci také jednoho navíc. Už je to v pořádku. Končím hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 25 proti, zamítnuty. 33 pro, proti, zamítnut. 34 pro, proti, přijat. 35 pro, s ústním pozměňovacím návrhem, omlouvá se předsedkyně, kdo je pro, proti, přijat. 36 pro, proti, přijat. 37 pro, proti, přijat. Konečné hlasování, zahajuji hlasování. Máme jednoho člena SAD navíc. Už je to v pořádku. Padesát pro, blahopřeji. Přejdeme ke zprávě Valean. Kompromisní návrh 2 pro. Proti zdrželi se přijat. 37 pro, proti zdrželi se přijat. Kom- kompromisní návrh 3 pro, proti zdrželi se přijat. 38 pro, proti zdrželi se zamítnout. 3, 40. 39. 39 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 40 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky. Stazione Končím hlasování jeden EPP navíc. Končím hlasování. 23 pro, 26 proti, zamítnut. 41 pro, proti, zdrželi se, přijat. 42 pro, proti, zdrželi se, přijat. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 46 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 47 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 8 pro, proti, zdrželi se přijat, 48 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 49 pro, proti, zdrželi se zamítnout 50 pro, proti, zdrželi se přijat, 9 pro, proti zdrželi se přijat, 51 pro, proti zdrželi se zamítnut, 52 pro, proti zdrželi se zamítnut, 53 a, a 44 dohromady, pro, proti zamítnut, 55. Zkontrolujeme 54 a 44 elektronicky, prosím. Končím hlasování. Jeden EPP hlas navíc. 28 pro, 22 proti, přijaty. Předkně se omlouvá. Pozměňovací návrh 55 pro, proti, zdrželi se přijat, 10 pro, proti, zdrželi se přijat, 11 pro, proti, zdrželi se přijat. 56 pro, proti, zdrželi se přijat. 57, 58 odpadá. Schválili jsme jedenáctku. 56 odpadl, 57 jsme schválili, 58. Hlasujeme o 58. Zkontrolujeme 57. Zahajuji hlasování o 57. Končím hlasování. 21 pro, 28 proti, zamítnut. Hlasujeme o 58 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 12 pro, proti, zdrželi se přijat. 13 pro, proti, zdrželi se přijat. 59 pro, proti, zdrželi se přijat. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Zkontrolujeme 61 elektronicky, zahajuji hlasování. Ověřujeme 61, končím hlasování. 25 pro, 25 proti. Zamítnout. 62 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kontrolujeme 62, elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Předsedkyně se omlouvá. 37 pro, je přijat. 15 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 4 pro, proti, přijat. 67 pro, proti, zdrželi se přijat. 65 pro, proti, zdrželi se přijat. 66 pro, proti, zdrželi se přijat. 71 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky 71. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 23 proti přijat. 75 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 76 pro, proti, zdrželi se. Vypadá to tak, no ale raději zkontrolujeme 76 elektronicky. 76 a 77 dohromady. Elektronicky končím hlasování jeden EPP hlas navíc a také jeden hlas socialistů navíc. Už je to v pořádku? Ještě máme jednoho socialistu navíc. Už je to v pořádku i CPP? E v pořádku. Končím hlasování. 34 pro, 15 proti. Unblock 78 a 43 pro, proti, zdrželi se zamítnuty 19 pro, proti, zdrželi se přijat. 79 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 80 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 20 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijat. 21 pro, proti, zdrželi se přijat. 22 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 23 pro, proti, zamítnout. Zkontrolujeme elektronicky 23, prosím. Voto chiuso. Končím hlasování. 24, 26 zamítnuty, 20, 24 pro, proti, zdrželi se přijel. 25 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijat. 20, pozměňovací návrh 3 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. 4 pro, proti, zdrželi se přijat. 28 pro, proti, zdrželi se přijat. 29 pro, proti, zdrželi se přijat. 30 pro, proti, zdrželi se přijat. 31 pro, proti, zdrželi se přijat. 32 pro, proti, zdrželi se přijat. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování o celém textu. Máme jedno člena EPP navíc. Končím hlasování. Stále jeden člen EPP navíc. Končím hlasování. 43 pro, 3 se zdrželi, 3 jsou proti, přijato. Přejdeme k druhému elektronickému hlasování o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Votazione chiusa. Končím hlasování. 44 pro, 3 proti, 3 se zdrželi. A poslední hlasování je institucionální a to zahají hlasování. Voto Končím hlasování. 49 pro. Nikdo proti, nikdo se nezdržel, blahopřeji. Tímto jsme dohlasovali o této zprávě a přejdeme k další. To je zpráva paní Toja. Emendament. Návrh 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 41 a 42. Totožné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamí... ne, odsouhlaseny. Dobře, chcete prověřit, tak to prověříme. Dobře, prosím, zahajuji hlasování. 41 42 společně. Konec hlasování. 27 pro, 21 proti, návrhy byly přijaty. Návrh 43, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Návrh 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Návrh 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. Návrh 46. Kdo je pro? proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 47, to je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 48, kde pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 49, kde pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 50, kde pro, proti, zdržel se. Prověříme, prověříme návrh 50. Zde vidím, že byla docela rozličná hlasování. Konec. A, hm, 8 pro, 40 proti, zamítnut. Návrh 14. Kdo je pro? Proti, zdržel se odsouhlasit. Návrh 51 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 52 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 15 pro, proti, zdržel se zamítnut, 54 kde pro, proti, zdržel se odsouhlasen, ne, prověříme, prověříme 54, dobře, tak, zamítnut, Dobře, ale prověříme. Konec hlasování. Zamítnut. 55, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Já tady vidím, tak 55 prověříme. Konec. 27 pro, 21 proti, odsouhlasen. 56. Proti, odsouhlasen. 57 je pro, proti, odsouhlasen. 58 pro, proti, odsouhlasen. Prověříme. Prověříme 58. 58. Hlasujeme 58. 58. Konec. Tedy hlasujte, pardon, hlasujte za hlasování 58. Konec hlasování. 19 k 27 zamítnut. 59. 59 odpadá, jak mi bylo řečeno, a nyní budeme hlasovat o 58. My jsme zamítli 54, takže jsme hlasovali o 58. 58 byl zamítnut, takže teď budeme hlasovat společně o 60, 61, 62. Společně. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Odsouhlasený. Uh. Budeme hlasovat o 60, 61, 62. Zahajuji hlasování. Kjuža. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 16. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnut. Návrh 63. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Pro odsouhlasen. Návrh 17. Prověřit. Prověřit 63. Konec. 24 pro, 25 proti, zamítnut. Návrh 17. Kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 64. Kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 65. Kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnut. Návrh 66, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 67, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 68, pro, proti, zdržel se 68, dobře, prověříme. Zahajuji hlasování. Chiuse. Končím hlasování. 30 pro, 20 proti, odsouhlaseno. Návrh 69, kde pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 70 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 71 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 72 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 18 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 73 pro, proti. A není to jasné, takže prověříme 73 za hlasování. Končím, konec hlasování. Zamítnout. 74. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. 75. Pro. Proti. Zdržel se odsouhlasen. 76. Pro. Proti. Zdržel se zamítnut. 77. Pro. Proti. Zdržel se odsouhlasen. 78. Pro. Proti. Zdržel se odsouhlasen. 79. Pro proti, zdržel se odsouhlasen. Ne, 79, prověříme. Prověříme 79, protože tady se to jevilo nejasně, zahajuji hlasování. Socialistů je navíc. Dobře, 79, zamítnut. Návrh 80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. zabítnout. 81. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. 83. Pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. 19. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 84. Pro? Proti? zdržel se, odsouhlasen. 20 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 85 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 86 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Prověříme 86. Konec hlasování. 32 pro, 18 proti, návrh odsouhlasen. 87 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 88 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 89 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 90, 92 pro, proti, zdržel se zamítnut, 91 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnut, 90 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 93 eh, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, 94 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 95 pro, proti, zdržel se, a odsouhlasen, 96 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, 97 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, 98 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, 99 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, 100 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, 101 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, 102 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 104 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 21 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 22 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 23 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 24 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 1 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 2 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 26 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 27 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 28 pro, proti, zdržel se zamítnut, 29 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 3 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 4 pro, proti, zdržel se zamítnut, 30 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 5 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 31 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 32 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 6 pro, proti, zdržel se zamítnut, 7 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 33, 34, 35 dohromady, kdo je pro, ne, 33, tedy 33, ty tři, ano, dohromady, 33, 34, 30. Kdo je pro? Proti? Prověříme, prověříme tento blok. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 30 proti zamítnut. Návrh 8. Kde pro? Proti. Zdržel se. Hlasujeme o návrhu 8. Konec hlasování. 23 pro, 28 proti, zamítnut. Návrh 9 pro, proti, zdržel se zamítnut. 10 pro, proti, zdržel se zamítnut. 11 pro, proti, zdržel se zamítnut. 36 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 37 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Nyní zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jeden se socialistů navíc. Jeden navíc. Kjuze. 37 pro, 14 proti. Blahopřeji zpravodajce. Zpráva byla odsouhlasena. A nyní přejdeme k zprávě Cavela. Návrh 44. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnut. Návrh 7 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 40, 48 pro, proti, zdržel se zamítnut. 45 pro, proti, zdržel se zamítnut. 407 pro, proti, zdržel se zamítnut. 48 pro, proti, zdržel se zamítnut, 49 pro, proti, zdržel se zamítnut, 50 pro, proti, zdržel se zamítnut, 51 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 52 pro, 52, ano, návrh Hlasujeme o návrhu 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se při odsouhlasen. 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. 64. Pro? Proti? zdržel se odsouhlasen. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 68, pro, proti, zdržel se zamítnut. 69, pro, proti, zdržel se zamítnut. 70, pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 71, pro, proti, zdržel se zamítnut. 8, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 72 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 73 e, pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis 8, to je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 79 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 10 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 82 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 83 85 dohromady, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen 86 pro, proti, zdržel se odsouhlasen a nyní kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen návrh 90 pro, proti, zdržel se odsouhlasen 91 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 92 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, 93 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen, návrh 101, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Prověříme 101, prosím. Zahajuji hlasování. Konec, je, pardon, za hlasování o 101. Konec hlasování. 21 pro, 23 proti, zamítnuto. A není návrh 102. Kde pro, proti, zdržel se, zamítnut. Prověříme 102, prosím, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 22 pro, 24 proti, zamítnut. 103, kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlaseno. Návrh 12, kdo je pro? Proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 104, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. 105 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 106 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 107 pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 108, prověříme, prověříme 107. Kjuza. Končím hlasování 21 pro, 26 proti, zamítnuto. 107 zamítnut. 108. Kdo je pro? Proti. Zdržel se odsouhlasen. 109 pro. Proti. Zdržel se odsouhlasen. 110 pro. Proti. Zdržel se odsouhlasen. 111 pro. Proti. Zdržel se odsouhlasen. 113 pro. Proti. Zdržel se odsouhlasen. Prověříme 113. Chiusa. Konec hlasování. 20. 24 pro, 23 proti. Odsouhlaseno. 114. Zajím hlasování? Ne. Ano, 114 pro, proti. Zdržel se odsouhlaseno. 115 pro, proti. Zdržel se odsouhlasen. 116 pro, 115? Prověříme dobře, takže prověříme 115, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 36 se ti odsouhlaseno. 116, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 117, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 118 pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. A nyní unblock 119, 120, 121. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, odsouhlaseny. 13. Pro? Proti? Zdržel se, odsouhlasen. 122. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, odsouhlaseno. 123. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, odsouhlaseno. 124, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 125, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. 126, pro, proti, zdržel se zamítnut. 14, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. 127, pro, proti, zdržel se. Prověříme, prověříme 127. Konec. 23 pro, 24 proti, návrh je zamítnut. 14. Návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 15. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnut. 128 pro, proti, zdržel zamítnut. 129 a 130 dohromady, kdo je pro, proti, odsouhlasen. 132 pro, proti, Sam, ne, prověříme, prověříme 132, 132 prověříme. 132, konec. 41 mm, pro, 2 proti, odsouhlaseno. 133, kde pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 135, kde pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. 136, pro, proti, zdržel se, odsouhlaseno. Návrh 137, pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. 138 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. 139 pro, proti, zdržel se odsouhlaseno. 16 žado pro, proti, zdržel se zamítnut. 17 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 18 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. 19. Pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Prověříme 19, tak prosím. Zájem hlasování. Konec hlasování. 23 odsouhlaseno. 20 pro, proti, zdržel se o zamítnut. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 21 pro, proti, zdržel se zamítnut. 22. Aha, návrh 1 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 24 pro, proti, zdržel se zamítnut. 25 pro, proti, zdržel se zamítnut, 26 pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 27, první část pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 27 druhá část pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 28 pro, proti, zdržel se. Prověříme, prověříme 28. Prosím, zahaj hlasování. Konec hlasování. 21 ku 26 je zamítnut. Návrh 2. Pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis 3. Pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 36. Pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 4. Pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Kompromis 4. Pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 5 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 6 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 40 pro, pro proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 41 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 42 pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 43 pro, proti pro, proti, zdržel se, zamítnout. Nyní závěrečné hlasování, budeme hlasovat elektronicky, nechcete prověřit 43. Prosím, hlasujeme za hlasování o návrhu 43. Konec hlasování. 23 ku 24 eh, zamítnut závěrečné hlasování, za hlasování. Chiusa. Votazione. Konec hlasování, prosím. Sono l'ultimo. Abbiamo voto solo. Allora abbiamo Beauty Coffer. Sprava Beauty Coffer. Allora questo approvato 40 42 pro, 2 proti, jeden se zdržel. Je to tedy schváleno. Blahopřeji zpravodaji. A přejdeme ke zprávě pana Butikofera. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Prosím, kolega Eller. Um, <clears throat> just to the records. Jen do záznamu bych chtěl uvést, že jsme hlasovali o návrhu Horizon 2020. Žádná z parlamentních iniciativ není se neodráží v rozpočtu navrženém radou. Teď asi není správný okamžik, jak tento proces zastavit tady na výboru, ale měli bychom si být vědomi toho, že rada to vůbec nezačlenila do rozpočtu a před hlasováním na, plenární, na plenárním zasedání bychom měli e, vést konzultace s dalšími institucemi, abychom zajistili že to, co jsme tady v posledních dvou letech dělali, aby to nepřišlo vněveč. Děkuji kolegovi Ellerovi. Zahajuji hlasování, je to závěrečné hlasování o zprávě pana Budikofera, prosím. Končím hlasování. 42 Proč? kteří se zdrželi, nikdo není proti, přijato. Blahopřeji kolegovi Butikoforovi. Tím jsme dohlasovali. Děkuji všem kolegům za jejich přítomnost a také rychlost. Ponecháme několik minut na to, aby kolegové mohli opustit sál a mezi tím se připraví kolega Ody.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 C'est mieux de l'attendre ou non Non, non, non, vous commencez. Hein. Dando subito la parola al collega. Předám slovo kolegovi Odimu, který je zpravodajem ohledně Evropské obrané technologické a průmyslové základny. Máme na to omezený čas. Děkuji vám. Prosím, máte slovo kolego Ody. Merci, madame la... Já vám děkuji, paní eh, předsedkyně. Chtěl bych jenom v krátkosti připomenout kontext této zprávy. Prezident eh, rady Van Rompuy se rozhodl svolat zvláštní zasedání Evropské rady v polovině prosince tohoto roku, aby se šéfy vláda státu probral strategii Evropské unie v oblasti obrany a výbor pro zahraniční záležitost a pro obranu eh, tedy eh, iniciovali tuto zprávu a akceptovali to, že na základě článku 50 jednacího řádu se bude spolupracovat s naším výborem o technologických a průmyslových aspektech. Takže v tomto stanovisku tady zprostředkováváme naše stanovisko týkající se vědeckého výzkumu, průmyslového základu, a také do určité míry energetiky. Už jsme o tom diskutovali o návrhu této zprávy, teď tedy je, projednáváme pozměňovací návrhy, bylo předloženo jich asi 100. Já bych samozřejmě chtěl poděkovat eh, stínovým zpravodajům z ostatních politických skupin, panu Girekovi, panu Tošenovskému, panu Bitykoferovi, paní Valán, panu Ransdorfovi, kteří eh, sledovali eh, s velkým zájmem eh, vývoj této zprávy. Děkuji také sekretariátu a děkuji ostatním poslancům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Ty návrhy, které byly předloženy, se odvíjejí od situace, kdy členské státy snižují své obrané rozpočty a že v určitém okamžiku nebo v této situaci je potřeba vůbec zvážit, jestli státy jsou schopny bránit eh, své občany a jestli by nebylo lepší například by Evropská unie dohromady se snažila sloučit eh, vojenské rozpočty, aby se ušetřily prostředky na efektivní obranu. A také jde o to, abychom společně podporovali eh, vojenský průmysl. Evropská komise připravila výborné sdělení k tomuto tématu, za to také děkuji, která velmi přispívá k naší debatě a k těm pozměňovacím návrhům, které byly předloženy jednak eh, ze strany stínových pravodajů, ale také eh, četnými dalšími poslanci, kterým také děkuji. Tak tady bylo několik výborných eh, myšlenek, já, které bych mohl podpořit. Dále máme také Eh, možnost eh, snažit se eh, sformulovat kompromisní návrh na základě těch předložených pozměňovacích návrhů. Já se o tom, o to budu konzultovat s ostatními stínovými zpravodaji příští týden. O mm, odstavce 1 se hovoří o globalizace, o tom, že Evropská unie musí bránit své občany a také se musí jednotně vystupovat na mezinárodní scéně a že musí využít vědecké výdobytky protože technologické a vědecké aspekty jsou důležité kromě tedy vlastních eh, vojáků, včetně znalostní ekonomiky, proto potřebujeme mít eh, nějakou strategii, takže určitě jde, eh, půjde najít nějaká formulace, která by toto všechno zohledňovala. Nikdo nespochybňuje tu potřebu obecné analýzy. K odstavci 3 tady jde o otázky spojené s trhem, eh, to navrhuje pan Weber, i tady se určitě budeme moci dohodnout potom odstavec 11, který se týká spolupráce eh, s posílenou rolí Evropské obrané agentury. Oni všichni víme, že není dostatečně využívaná a je k dispozici k tomu, aby eh, dosáhla určité dohody mezi vládami a parlamentem a veřejností. Takže Vidíme, co k tomu řeknou eh, hlavy státu A jak už jsem také říkal na schůzce se stínové zpravodaji, tak eh, se v této zprávě neobjevují eh, finanční aspekty. My jsme se úplně upřímně dohodli na tom, že tady nebudeme hovořit o penězích. A proč? Já jsem se o tom bavil s panem Kalerem, který s tím nakonec také souhlasil. Jde o to, že finanční otázky na konci volebního období eh, se probírají velmi těžko. Teď jsme tady probírali Horizon 2020. Pan Gáler eh, nám dal informaci o tom, že rada se k nám nechová velmi vstřícně, ale to není hlavní téma dnešního dne. V každém případě jsme nechtěli vůbec vstupovat do debaty o finančních otázkách a ten návrh, který předložíme, který není eh, zatím sformulovaný, je ten, že se počká na volby v roce 2014 a v okamžiku, kdy se bude využívat ta eh, klauzule o přeskumu rozpočtu v roce 2016, tak bychom to mohli využít, pokud volby ukáží, že evropští voliči souhlasí s tím směrem, který eh, vyplyne z naše usnesení a z rozhodnutí eh, hlav státu a také z dokumentu Evropské komise, tak potom na základě toho všeho se můžeme bavit o rozpočtových aspektech. Nicméně teď jsme nechtěli eh, do toho vstupovat a udělali jsme to naprosto vědomě. A říkám to jenom, abyste to věděli. U 51 je myšlenka, že by se vznikla v rámci společného centra výzkum pro eh, obrané technologie a s tím souhlasím, když podíváme na naše evropské dějiny, tak bohužel eh, došlo k mnoha konfliktům a je pravda, že eh, dochází k pokroku ve vědě také na základě těchto konfliktů na základě vojenského výzkumu, takže bychom v těch výdobicích měli pokračovat i v době míru. A proto by bylo dobře, abychom měli bezpečnostní a obraný institut, který by se zabýval výzkumem a vědou. To mi přijde jako myšlenka, která si určitě zasluhuje, abychom o ní diskutovali. A v posledním odstavci, což je doporučení eh, radě, Evropské radě tedy. Tady se obracíme na Evropskou radu, ne na komisi. Tady cítím, že se shodneme na tom, že vyzveme Evropskou radu, aby politicky na nejvyšší úrovni podpořila technologickou a průmyslovou základnu v oblasti evropské obrany. Jinak bych chtěl poděkovat všem, kteří eh, se zabývali touto zprávou, mý asistenti, a samozřejmě všichni ostatní, kteří mi pomohli při přípravě této zprávy. A teď se těším na vaše připomínky a samozřejmě s vyhlídkou toho, že připravím kompromisní návrhy. Thank you very much. Děkuji, pane Ody, za úvod. Teď dáme slovo stínovým zpravodajům. Pan Girik je další na řadě, potom paní Valean a potom pan Prody. Jestli se ještě další kolegové budou chtít vyjádřit, tak se prosím přihlaste o slovo. Děkuji. Pane předsedo, já plně souhlasím s panem Odym, souhlasím s jeho doporučeními a také podporuji jeho pozměňovací návrhy. Myslím, že tady ani eh, mezi politickými skupinami žádná, žádné rozpory nejsou. Evropa se stala jakýmsi muzem v tomto ohledu. Příliš dlouho jsme se spoléhali na obraný deštník Spojených států, A musíme si uvědomit, že i Spojené státy v poslední době začaly měnit svou politiku a svou strategii a přesunují svou pozornost spíše na Ázii. A Evropa nemůže zůstat bez ochrany, pokud máme žít nadále v míru. Zajištění míru v podstatě znamená, že budeme připraveni, budeme mít vlastní obrané kapacity které budou moderní, které budou odpovídat eh, novému, novým technologiím, které jsou k dispozici. Takže bychom rozhodně měli modernizovat eh, naše, naše obranu. Vždycky samozřejmě panuje riziko eh, v době různých krizí, že se členské státy rozhodnou seškrtat své obrané rozpočty i u nás v Polsku které až dosud vynakládalo 2% svého HDP na obranu, což je relativně hodně a já si myslím, že by to mělo eh, tak i zůstat, tak i Polsku teď bylo přijato rozhodnutí, že ten rozpočet na vojenské účely se sníží vzhledem k těm obecným rozpočtovým problémům. Já si nemyslím, že to je dobře. Jde o to, že obraný průmysl v Polsku by měl být modernizován a ještě pořád na to čekáme, na, tento, na začátek tohoto procesu. Návrhy, které jsme předložili, se týkají například toho, že by došlo k harmonizaci obraných průmyslu v členských státech. To něco takové zatím nebylo mm, přijato. A já si myslím, že tady by mohlo dojít k novým eh, synergiím, protože kolikrát by ty kroky nemusely stát žádné eh, peníze, jde jenom o zavádění společných norem nebo sjednocování toho, co už máme, zavádění jednotných eh, typu nebo norem pro eh, vojenské vybavení. Co se týče zavádění norm, tady to nevypadá úplně nejlépe. Můžu vám uvést jeden příklad. Je to taková anekdota, když eh, probíhal konflikt v Libii, tak tam přistály velmi kvalitní švédské letouny a potom se měli vrátit a přišlo se na to, že není možné je natankovat, protože ty otvory eh, nádrží byly jiné, takže nakonec nebylo možné se eh, je vrátit zpátky do Evropy. A stejně tak eh, to platí i pro další zbraně, i ty by měly být měly být sjednoceny, co se týče jejich technických standardů. Pan Ody se vlastně také zmiňoval o tom, že by bylo dobře, kdyby vzniklo, mm, vznikl nějaký společný institut, nějaké výzkumné pracoviště pro celou Evropu v oblasti obrany. Takový institut by se mohl těmito otázkami zabývat. Tento ústav by se také mohl zabývat otázkou protiraketového štítu obraného. E, to je velmi aktuální téma v Polsku. Bylo by dobře, kdybychom e, se mohli bránit i prostřednictvím této technologie a kdybychom zohlednili i tu vesmírnou dimenzi. Je evidentní, že některé rakety je možné vypouštět E, tímto způsobem, pokud by někdo e, se něčem takovému e, rozhodl, takové scénáře jsou možné. Víme, že například Severní Korea má takové rakety a mohli by je dokonce vypustit směrem ke Spojeným státům nebo jinam a určitě je to vážná věc a Eh, hlavy státu by se těmito otázkami měly zabývat. Na závěr chci říci, že bychom měli apelovat na naše eh, zástupce, kteří se sejdou v rámci Evropské rady v prosinci na žádost pana Varompe, kde budou diskutovat o těchto věcech, takže tímto jim poskytujeme různé nápady. Ještě bych chtěl jednu věc dodat jestli mohu. Bylo by dobře, kdyby eh, se ty pozměňovací návrhy co nejrychleji přeložily do všech ostatních jazyků. Ano, sekretariat si to určitě se o to postará. A paní Valejan. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodajovi za výbornou zprávu. S Jménem eh, skupiny ALDE jsem také spoluautorkou některých z těch pozměňovacích návrhů. Myslím, že ten přístup k této zprávě je vyvážený, zohledňuje ty různé potřeby a specifič, specifika obraného sektoru. Naše pozměňovací návrhy v podstatě sledují stejný cíl, jde o posílení vojenské autonomie Evropské unie, bez toho, abychom eh, bránili eh, spolupráci. A výměně know-how eh, s našimi partnery. Voláme také po lepší transparentnosti v plánování vojenských kapacit, abychom nezdvojovali zbytečně náklady a úsilí a abychom také společně čelili eh, rozbám. Jsme také pro harmonizaci pravidel a norm. Tím by se otevřel nebo byl konkurenčnější eh, trh s těmito technologiemi, přestože je to poněkud specifické odvětví. Souhlasím také s panem zpravodajem v tom, že je, je dobře si uvědomovat dvojí potenciál mm, takto vzniklých produktů a služeb. A také bychom eh, měli eh, zvážit eh, potenciál investic do tohoto odvětví. Obecně si myslím, že je to velmi kvalitní zpráva, spolupráce také probíhá dobře a myslím, že bychom měli schopni více domluvit na společném textu, který předložíme radě. Děkuji vám. Pan Prody má teď slovo. Já bych chtěl především poděkovat kolegovi Odimu za tuto zprávu. Ale jsem hluboce nespokojen ne s tou zprávou, ale se situací. Nesnažme se schovávat eh, za fíkovým listem. Když se hovoří o obraně, musíme přiznat, že nemáme společnou politiku obrany. Příkladem je Arbus. Tam Došlo k tomu, že se našel konkurenceschopný podnik na celosvětové úrovni, ale toto se nestalo pro výzbroj, protože eh, je to chápano jako úkolo ozbrojených složek a jsou tu zájmové skupiny z jednotlivých států, které se staví proti jakémukoliv vývoji, který by se ubíral společným směrem. Milion dvěset tisíc osob ve Spojených státech je v uniformě. My máme dva miliony. A to je slušný rozdíl. To je podstata, kterou je třeba ukázat. A měli bychom se tím opravdu zabývat, protože buď najdeme společnou politiku, anebo přestaňme mluvit o společném průmyslu obraném. Chtěl bych také zdůraznit, že především tu jsou eh, duální produkce, to znamená produkce, která eh, může být využita jak k vojenským či civilním účelům. A i tady je třeba uvažovat o konkurenceschopnosti i na té úrovni civilní může dojít k vývoji typu Airbus A tím bychom se také měli zabývat a podpořit a napomáhat dalšímu růstu v této oblasti. Stojí před námi velká výzva, jako před obranou takovou, a ta spočívá v kybernetické válce, i tu musíme zvažovat, protože největší výzva, která před námi stojí, je právě takto. Mohou na ně začít skutečné války. Protože s mnohem menšími výdaji dokážete způsobit mnohem větší škody než kdybyste používali konvenční, eh, konvenční obrané prostředky. To všechno bychom měli zvážit. Děkuji vám, pane Prody. Je také dobře, že teď sedím v tomto předsednickém křesle, protože jinak bych s vámi začal diskutovat. Rozhodně s vámi souhlasím o, tém, o tom kybernetickém eh, konfliktu. Eh, nevypadá to, že by se někdo další hlásil o slovo a v tom případě ještě poprosím paní Zuber za komisi, aby eh, nám k tomu něco řekla. Děkuji vám. Paní Stein Zuber je teprve na cestě, bude tady za pět minut, takže nevím, jestli na ní budete chtít počkat. Já tady děkuji komisi za příspěvek. A teď, eh, pane Ody, chcete něco říct na závěr? Děkuji, pane předsedo. Vy předsedáte velice efektivně rychle výboru. Já bych chtěl poděkovat kolegům, kteří si vzali slovo v diskuzi. Milý kolega Kierek, vy máte pravdu. Já bych Eh, a, a neřekl úplně, že jsme muzeum, protože máme státy, které mají možnost vojensky intervenovat. Je to, mm, jsou to tedy státy, jejichž možnost intervence je efektivní a úctyhodná, ale co je velice zneklidňující pro státy v Evropě je vývoj a především fakt, že rozpočty na obranu ve, v těch státech, které mají nákladné armády, bohužel e, eh, jaksi jsou předmětem různých takových úprav a tak dále a jednoho dne je zde velké tedy riziko, že na naší půdě nebudeme mít armády, které by byly schopny bránit, chránit naše území, což je povinnost podle smlouvy. Takže ta tendence, ten trend, ten nás musí varovat. A právě proto předseda Evropské rady požádal, aby hlavy států, šéfové vlád se tímto tématem zabývali. Máte pravdu, kolego Kierku, že nadešla chvíle, abychom si položili otázku, jak je to s naší nezávislostí. Nebudu se vracet k těm historkám špionáže, což skutečně velice nás neklidnilo to, co přišlo ze Spojených států ale dnes i na veřejných schůzích je třeba to říci. Je třeba vyjádřit eh, potěšení nad tím, že Galileo sice nás eh, stálo 30 satelitů, ano, my jsme tady vedli ohledně toho velké politické diskuze a parlament Galileo zachránil. A dnes nám to dalo za pravdu. My tímto vlastně jsme nezávislí na Američanech. A je třeba to říct lidem. Představte si, že dojde k nějaké vojenské katastrofě, že Američané přeruší signál, Karel, a co uděláme? A my máme tedy my, náš signál, eh, tedy, tedy velice nový, modernější než GPS a kvalitní. A já jsem diskutoval s jo, Bidenem, eh, eh, s místopředsedou, s viceprezidentem Spojených států, který přijel k nám a on řekl, co naše administrativa bude odlišná od předchozí administrativy. My, američané, tedy my již nebudeme moci dělat úplně všechno všude. A vy, Evropané, tedy samozřejmě vy máte svoji mezinárodní roli, ale vy musíte začít u svých sousedů. Takže to platí jak tedy pro naši ochranu, pro blahobyt, eh, mír, bezpečnost našich občanů, ale zároveň je třeba si položit tuto otázku, jak je to s průmyslem a vědeckým výzkumem. Paní Valean, já vám děkuji za vaši podporu, za vaše pozměňovací návrhy. Někdy jsou to témata, která se týkají konkurence, o tom je třeba ale mluvit, protože některé socialistické návrhy především zdůrazňují, že u zbrojařského průmyslu tam jsou některé části průmyslu, které tedy jsou předmětem volné hospodářské soutěže, jiné ne, ale obecně řečeno vám děkuji za podporu. Eh, milý kolego Prody, máte pravdu. Ano, dnešní stav není uspokojivý, ale jak si, eh, eh, abych trochu tedy to nedával pouze k tíži členských států. E, samozřejmě obrana je v národní kompetenci, ale nám jde o Evropu přece a my tedy připravujeme určité věci a proto Evropská komise také tedy e, to připravuje v kolegiu a jak, e, i hlavy státu o tom budou jednat v prosinci a potom nás čekají volby 2014, takže tady je určitá tedy sekvence časová, sekvence politická sekvence, která by měla vést k tomu, že nám náš kontinent začne více sdílet tyto možnosti a společně bude analyzovat toto staly u těch vojenských aspektů, včetně zbrojařského průmyslu, vědy, výzkumu, zdali chceme dělat věci, věci společně eh, moje, ob, mm, moje země například má velice důležitou smlouvu o spolupráci se Spojeným královstvím. Týká se to eh, mm, vojenské spolupráce i vědy a e, to bylo podepsáno minulou vládou. Já jsem to podporoval tehdy. Já jsem se zeptal stávající vlády, kterou vedou socialisté, a řekl jsem, co si o tom myslíte. Oni řekli, no budeme v tom pokračovat, to byl dobrý nápad e, navázat spolupráci, protože my sami již nemáme prostředky dělat věci izolovaně. A vidíme tedy, že zde jsou zkušenosti, které sbíráme postupně a nadejde chvíle, abychom vedli diskuzi mezi sebou. To neznamená, že bychom se chtěli postavit do opozice proti Američanům. Ne, nadešla chvíle, abychom se chránili abychom se zabývali tím, co jsme schopni udělat společně, tak, abychom spojili síly, tedy veřejné prostředky ve jménu efektivity, abychom chránili tímto naše hodnoty, především mír. My, Evropská unie, jsme dostali Nobelovu cenu míru. Abychom měli mír, tak mm, bohužel aktuální situace nám ukazuje, že musíme umět i tedy se bránit. A vojenské aspekty to je téma, na které musíme nutně reagovat a já dnes z vašich pozměňovacích návrhů a z vašich příspěvků vyvozuji určitý konsensus eh, v tom, že je třeba mít i tu společnou eh, průmyslovou základnu a vědu, výzkum, vývoj. Já tady jsem to tak, tady jsem tady hovořil s tím, že komise snad dorazí. Já nevím, pane předsedo, já jsem to ale uzavřel. Já nevím, co teď si přejete. Tady budeme pokračovat. Um, never let it be said, I, uh, we would discourage... No, eh, my jsme tady, eh, eh, si se možná odradili kolegy od toho, co chtěl říci, ale to byla velice zajímavá diskuze a děkuji, děkuji za vaše příspěvky. A mně tedy přináleží asi jenom připomenout všem, že hlasovat eh, o zprávě v tomto výboru se bude 7. října, pokud se nemýlím ve Štrasburku, ano. Hm, to bude krásná večerní schůze v pondělí večer ve Štrasburku. A to máme štěstí. A eh, takže to bude naše příští schůze a to budou různé. Jenom bych rád vás upozornil na společné zasedání tohoto výboru a našich dobrých přátel a spolupracovníků z výboru Envy dnes odpoledne ve tři hodiny e, tedy energetický a klimatický rámec e, a je to v, v budově, eh, to je v tom eh, business on hand. 50. No, a potom eh, vidím, že nemáme nic jiného do bodu různé, takže můžeme uzavřít schůzi a uvidíme se příště. Děkuji.